rozdíly. Eh, je to vlastně, eh, jde to vlastně stejným směrem, jak si to přejí ti, kdo si přejí zánik Evropské unie. Eh, ti, kdo eh, byli ve volbách eh, do Evropského parlamentu, zejména mladí, kterých bylo hodně, ti si přejí boj proti klimatickým změnám, technologickou obměnu, avantgardní politiku v oblasti životního prostředí, v oblasti technologií. Chtějí, aby se pomohlo zemědělcům, aby se pomohlo východním zemím, jižním zemím. Nepřejí si škrty, nepřejí si uh, Eh, snižování rozpočtu. Jak vidíte, je to mnoho Evropanů, kteří vás žádají, abyste konečně pochopili, že Evropský parlament je přece spolu zákonodárcem a když eh, Evropský parlament nevysloví souhlas, pak souhlas tady nebude, nebude tady dohoda eh, takže rada by se měla nejen dohodnout pouze uvnitř rady, ale měla by se přiblížit k tomu, co navrhuje komise nebo parlament. Děkuji. Tím jsme vyčerpali řečníky za jednotlivé frakce. Jako další má slovo kolega Lou na jednu minutu. Děkuji, paní předsedající. ten, eh, kdo eh, nevyužívá výhod, trpí agonii, jak řekl Konfucius. Za svou krátkou dobu zde v parlamentu zažívám takový nový pocit, že se nemusím starat o to, co cokoliv stojí. Kanceláře, výbava, cestování, šoféři, veřejné vztahy. Všechno to máme zadarmo, na ničem se nešetří nemáme jen dvě, ale dokonce tři separátní budovy parlamentu. Naše uhlíková stupa je no, ohromující, dá se jí vyhnout a je to tím pádem facka zdravému rozumu. Našich 500 hm, milionů spo- eh, hm, voličů toto všechno financuje, zatímco jsou tlačeni do hlíny neudrželným experimentem eura. Kvantitativní easing podporuje to, co se podporovat nedá. Vede k negativním úrokovým sazbám, podkopává samotné základy kapitalismu. Rovněž vytváří obrovské riziko,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 penzisté, důchodci jsou nuceni honit vyšší důchody. Ti, kteří se snaží tento klub opustit, jsou trestáni. Ať už to jsou katalánci, žluté vesty nebo eh, podpůrci Brexitu ve Spojeném království. Ti všichni jsou dáváni za odbyt nedemokratickému oltáři po válečného plánu vytvořit evropský superstát. Jak se eh, digitální revoluce prosazuje stále víc, Konfucius má stále víc pravdu. Evropa je v agónii, eh, dokud tedy logika nezvítězí nad velikostí. Děkuji jako další na seznamu řečníků je kolega Olbricht. Paní předsedající. Vážená paní předsedkyně, pane komisaře, pane ministře, poslední rok tohoto rozpočtu a v podstatě vlastně je to i rok nesmírně důležitý pro Evropský parlament, protože tím naznačíme směr další další finanční perspektivy. To, co se stane v roce 2020, bude mít veliký dopad i na to, jak budeme fungovat po roce 2020. Máme zde tři návrhy. Jednak je to návrh Evropské komise, dále je to návrh Rady a zároveň Evropského parlamentu. Jsou to tři zásadně odlišné návrhy, ale nejenom pokud jde o samotná čísla, protože nám nejde pouze o čísla, o rozsah rozpočtu, ale chceme hovořit i o kvalitě tohoto rozpočtu, na co budeme vydávat finanční prostředky, kolik nás to bude stát. A právě proto my přicházíme s konkrétním návrhem ohledně konkrétních aktivit a ne pouze čísel. Ovšem máme trošku pocit, že ráda se na to dívá spíše takovým technickým způsobem, finančním způsobem, číselným způsobem, zatímco Evropský parlament naopak přichází s přístupem, na co chceme vynaložit tyto finanční prostředky, co je potřeba udělat nejenom v roce 2020, ale i v roce 2021 v následujících letech. Právě proto je tato rozpráva pro nás zásadní, protože se netýká pouze roku 2020, ale mnoha let. A jelikož jsme spolurozhodujícím orgánem v rámci eh, spolurozhodování, budeme vystupovat nesmírně tvrdě. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo kolega Gualmini na, kolegyně Gualmini na jednu minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážení kolegové, kolegyně, vážený pane komisaři. Eh, všeobecný rozpočet má dva pilíře Eh, za prvé je to práce, růst, sociální dimenze, na druhou stranu je to klima, boj proti změnami, změnám klimatu. A takovou rudou linií mezi těmito dvěma cíly jsou rozhodně mladé generace. Jsou to právě oni, kteří po nás chtějí, abychom přijali speciální opatření proti změně klimatu. Jsou to oni, kteří potřebují nová opatření a nástroje pro vstup na trh práce, pro vzdělávání, pro další růst, pro to, aby byli spokojeni, aby rozvíjeli své kompetence. A my jako jako socialisté jsme velice rádi, že máme 363 milionů euro navíc pro záruku pro mladé. To je velice důležitý nástroj, který znamená záruku na další vzdělávání a záruku přístupu na trh práce. 5 milionů mladých lidí v Evropě každý den jsou díky tomuto nástroji inkludováni do trhu práce a mnoho z nich má příležitost zlepšit svou budoucnost. Pojďme takto pokračovat, pojďme zajistit rozpočet, který bude eh, pro budoucí generace které musí být tak naší naději. Dejme i jim naději na lepší budoucnost. Děkuji. Děkuji vám. Jako další eh, kolega Šastel, minuta 30. Děkuji vám, paní předsedkyně, vážení kolegové. Pokud chceme ambiciozní rozpočet pro Evropskou unii, musíme se sjednotit za návrhem našich dvou zpravodajů, kterým samozřejmě děkuji za eh, odvedenou práci. Je třeba, abychom masivně hlasovali eh, pro eh, tento návrh, pro tento rozpočet. Aktuality z minulého týdne a dopady, negativní dopady na jednání o evropském rozpočtu Mm, to nemůže zabránit tomu, aby se eh, použil eh, dočasný rozpočet a aby eh, se umožnilo konkretizovat naše ambice sociální, ekonomické, klimatické. Já tady hovořím také o programu Horizon 2020 pro interkonektivitu Erasmus+, o zaměstnanosti mladých a zejména o iniciativě pro mladé. Eh, když zatím Rada odmítá všechny naše návrhy, tak se zdá, že Rada se nesnaží o kompromis eh, a nesnaží se o ambicioznost. Když budeme zítra masivně hlasovat, vyšleme silný politický signál jednoty, eh, který si přeje náležitý rozpočet, umožňující reagovat, a to reagovat rychle na všechny urgentní eh, situace eh, dnešní doby. Nová ekonomika, mládež, klimat, eh, to všechno je přece zcela jasný signál naší vůle mít tady novou generaci politiky a nový, novou generaci programu pro EU. Děkuji. Jako další má slovo za eh, zelené kolegyně Gieze. Vážená paní předsedající, vážení kolegové a kolegyně, v rámci tohoto návrhu rozpočtu pro rok 2020 eh, připravujeme náš kontinent na budoucnost. Více peněz na tak podstatnou ochranu našeho klimatu, více peněz na boj s nezaměstnaností mladých, více peněz na výzkum a vývoj, ale také více peněz na evropské hodnoty. A to znamená také záchranu lidí, kteří utíkají před válkou a před persekucí přes středozemní moře. Pakliže Evropa má být důvěryhodná a zastupovat lidská práva ve světě, potřebujete alespoň ten program pro záchranu na moři, alespoň první finanční prostředky. Naši eh, občané, a to říkám zejména křesťansko-demokratické frakci, křesťané, eh, to jsou dvě třetiny lidí, kteří se topí eh, ve středozemním moři.

Rok 2020 je posledním rokem stávajícího víceletého finančního rámce, přijatého v roce 2013. A zároveň zahájíme přípravu dalšího víceletého rámce a právě proto rok 2020 a jeho rozpočet je zásadním pro další finanční období. Dohoda z rozpočtového výboru se právě dívá tímto budoucím směrem a rád bych poděkoval oběma zpravodajům za obrovské úsilí vynaložené v tomto ohledu. Dohoda ve výboru pro rozpočet ehm, se snaží reagovat na výzvy budoucnosti. Musíme udělat mnohem více v oblasti klimatických změn, úsilí v rámci tohoto rozpočtu se musí věnovat i výzkumu, vývoji, podpořit udržitelnost, konkurenceschopnost a zároveň nezapomínat na digitalizaci a podporu mladých bezpečnost, migrace a mnoho dalších eh, oblastí, které zde v tomto rozpočtu zahrnuty jsou. Já za rozpočtový výbor doporučuji tento text jakožto člen vyjednávacího týmu za Evropský parlament. Udělám vše, co je v mých silách, aby toto naše stanovisko bylo neustále obhajováno, podporováno. Jsem členem tohoto týmu a rád bych, abychom reagovali samozřejmě na obavy celého Evropského parlamentu a celé Evropy v tomto ohledu. Děkuji jako další kolega Ferreira Minuta. Děkuji vám. Eh, usnesení, o kterém budeme zítra hlasovat, to už je velice důležitý výchozí bod pro budoucí víceletý finanční rámec a eh, tento návrh rozpočtu je eh, ovlivněn tím vlastně nejnižším možným víceletým finančním rámcem, který jsme kdy takto zažili. Je od roku 2021 se ten problém ještě dále zhorší. Jde o to procento HDP, hrubého HDP členských zemí a Jsou tady části této hodnoty, které jsou určeny na určité aspekty, územní e, soudržnost a některé další. Eh, my hodnotíme eh, tento rozpočet eh, negativně a chceme předložit některé návrhy a doufáme, že tyto návrhy budou přijaty, protože to bude znamenat, že dojde ke zlepšení situace mladých, že budou moci být podpořeny malé a střední podniky. A budeme moci přijmout celou řadu pilotních projektů, také například v oblasti zdravotnictví a na pomoc dětí. Děkuji. Jako další má slovo pan kolega Uhrík na minutu. Vážení kolegovia, já jsem si návrh rozpočtu velmi pozorně... Vážení kolegové, já jsem si velmi pozorně eh, prostudoval návrh rozpočtu. Nejvíce mě eh, zarazilo, že 154 miliard, z toho 10 miliard eh, tady jde na administrativu, na byrokracii. Když se nad tím zamyslíte, je to velký výsměch lidem, zejména z malých zemí. Například Slováci musí pracovat 10 let a platit členské poplatky do Unie na to, aby na jeden rok uživili celý ten byrokratický aparát. Také nerozumím tomu, proč na Fond azyl a migraci jde dvakrát tolik peněz, než na pohraniční stráž Frontex. A k tomu ještě 300 eh, milionů pro eh, Turecko, jak se o tom tady již hovořil. Eh, to vypadá, že nechcete migrační krizi řešit, že ji naopak chcete živit. Stejně tak chcete asi také živit regionální rozdíly, protože 43 miliard eur na dotace na zemědělství půjde ve většinou případě směřováno do velkých zemí, zatímco ve střední Evropě, zejména v malých zemích, není šance konkurovat západním eh, zemědělcům. Eh, krachují a naše obchody pak musí dovážet potraviny ze zahraničí. Tak se nedivte, že nálady vůči EU se zhoršují. Děkujeme. Jako další má slovo pan kolega Levandovský na minutu a půl. Paní prezident. Vážená Paní předsedkyně, já mám takový pocit deja vu. Účastnil jsem se eh, tohoto výročního procesu a v podstatě vlastně ve fotbale se tomu říkají stále fragmenty hry. Já jak si nevidím vůbec žádné hranice, pokud jde o nějaké potřeby. V podstatě jaksi automaticky a tak celoplošně eh, negujeme vlastní deklarace. V tomto roce například to jsou 2,7 eh, miliardy 2,7 miliardy více, než navrhovala eh, komise, pokud jde o klimatické změny. Víte, já mám takový pocit toho dežavy, protože jsem se zúčastňoval mnoha jednání eh, třech institucí, ovšem tak se to prodlužovalo, mm, že to v podstatě nevěš nic dobrého. Naši beneficienti eh, chtějí mít určitou transparentnost, předvídatelnost. Je to vlastně poslední rozpočet roční víceletého finančního rámce. Já jsem měl to štěstí a radost eh, v roce 2014 až 2020 vlastně připravovat tento víceletý finanční rámec. Všichni se dívají na tento roční rozpočet eh, jakožto zahájení víceletého finančního rámce a proto bychom měli využít i možnosti článku 15.3 eh, finančního nařízení, abychom zabránili obrovskému boji o další rozpočet do budoucna. Děkuji. Jako další má slovo kolegyně Markéš na minutu. Oettinger, eh, Návrh rozpočtu, eh, o kterém dnes diskutujeme, je hodně pod tím, eh, co je potřeba. A to by se mělo změnit. Komise předloží ten konečný účet. A je třeba, aby proběhla dobrá eh, tranzice, dobrý přechod k nové ekonomice a aby se také nastolila sociální spravedlnost. Eh, chci říci velmi jednoduchou věc. Příště eh, pro období 2021 až 2027 pro nový víceletý finanční rámec je třeba aby se to promítlo do nového rozpočtu. Tady ovšem máme návrh rady, který je dokonce pod tím, co byl rozpočet na rok 2020. Takže výsledkem je naprosto nereálné tvrdit, že můžeme dosáhnout eh, těch příslibů a těch závazků, které jsme si stanovili. Eh, Rada eh, má přece politické závazky. A je třeba zajistit, aby navržený rozpočet na rok 2020 s těmi změnami, které navrhuje eh, náš parlament, aby eh, se to také promítlo do víceletého finančního rámce a aby se brali v úvahu opravdové potřeby a také názor parlamentu. Děkuji. Jako další má slovo kolegyně Ayer na minutu. Madame la présidente, merci. Paní předsedkyně, děkuji. Eh, vážení kolegové, pane komisaři, Eh, máme tady evidentní věc. Je třeba respektovat naše závazky. Evropská unie si stanovila cíl, eh, že bude věnovat 20 svého rozpočtu v období 2014 až 2020 na klimatické věci a přitom se tady neustále škrtá. Dovolte, abych tady upozornila na bohužel velmi častý rozpor. Eh, státy každý rok podepisují velké závazky vůči EU, bojovat proti klimatickým změnám, rozvíjet ekonomiku opírající se o znalosti, podporovat malé a střední podniky podniky, podporovat mládež, ale eh, vlastně je to každý rok tež. Eh, rada pak eh, nepodpoří všechny ty návrhy na financování malých středních podniků, vývoje vědy a zaměstnanosti mladých. Vážení kolegové, pane komisaři, to už trvalo příliš dlouho a výsledek toho, jak státy tlačí na náš rozpočet, se tady jasně projevuje. Eh, vlastně eh, tady eh, bychom měli mít nové, nové zdroje, které potřebujeme. Děkuji. Děkuji. Jako další má slovo kolegyně Vana na minutu. Děkuji mnohokrát, paní předsedající, vážený pane komisaři, milé kolegyně a kolegové. Potřebujeme silný rozpočet EU pro výzvy, které před námi stojí. Potřebujeme implementovat pařížskou klimatickou dohodu, potřebujeme budovat Evropský sociální fond, musíme bojovat proti nezaměstnanosti mladých. Globální problémy nelze již dále řešit na národní úrovni. Více Evropy nebudeme mít díky méně penězům. Proto je před námi velká výzva eh, přejít na systém vlastních prostředků, eh, oproti národním příspěvkům členských států. Usnesení o rozpočtu 2020 obsahuje masivní změny. Už jsme slyšeli 2 miliardy na ochranu klimatu, 500 milionů na mladé lidi, eh, fond pro záchranu na moři, ale jsou zde také vážné nedostatky tomto rozpočtu. Chybí tady například implementace genderového mainstreamingu a genderový eh, budgeting i když všechny instituce EU se zavázaly toto dodržovat. Takže potřebujeme daleko více činů než jen slov. Jako poslankyně za Severní Poríní jsem velice nespokojená s tím, že se šetří na sociálních aspektech a posiluje se eh, ozbrojování. Potřebujeme odzbrojovat, ne dále zbrojit. Potřebujeme miliardy na eh, rozvoj, ne na eh, zbraně. Děkuji vám mnohokrát, všechny vás zdravím. A zdravím také všech 500 milionů evropských občanů. Budeme pokračovat v diskusi. Jako další pan Kus. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. Vážené dámy, vážení pánové, jistě všichni víme, že u rozpočtu na rok 2020 jde celkem o téměř 170 miliard euro. To jsou peníze daňových poplatníků a s těmito penězi musíme nakládat rozumně a úsporně. E, to je náš úkol, proto jsme byli zvoleni. Je jasné, že je smysluplné vydávat peníze na vzdělávání, na výzkum, konec konců i na boj proti týrání a zneužívání. Ale když se podíváme na ty velké položky v rozpočtu, tak eh, pokud tam nebudeme někde škrtat, nebudeme mít žádný prostor pro podporování smysluplných programů. Rád bych proto připomněl všem to a vyzval vás k tomu. Pamatujte na svou odpovědnost, jakou máte jakožto držitele mandátu, jako zvolení zástupci svých občanů, kteří vydávají peníze daňových poplatníků. Děkuji vám mnohokrát. Děkuji vám mnohokrát, pane kolego. Slovo má pan Kužmiuk za ECR. Děkuji, paní předsedající. Pane komisaře, pokud jde o hlasování v našem výboru měli jsme asi tisíc pozměňovacích návrhů, je tam asi 270 miliard eur, o kterých hovoříme na rozdíl od komise, která navrhuje 170 a dále pokud jde o platby, je to asi 160 eur. 160 miliard eur. Proto bychom měli zdůraznit především prostředky, pokud jde o iniciativu mladých, o 360 milionů eur a Horizon 2020 dále neškrtat, pokud jde o e, zemědělce a zvýšení e, prostředku pro Europol a Frontex. To bych chtěla rovněž zmínit. Zároveň bych rád zdůraznil to, že prostředky rostou i na platby asi o kolo 5 miliard eur, pokud jde o stávající rok. Ovšem, jelikož rok 2020 je posledním rokem realizace sedmiletého víceletého finančního rámce, tyto prostředky možná nebudou dostačující, protože budeme muset samozřejmě velice urychlit i projekty, pokud jde o vesnické projekty, zemědělské projekty, zatímco ten návrh byl založen na určitých konzervativních návrzích, ovšem my zde hovoříme o 20 miliardách eur, které budeme potřebovat právě proto tam možná budou určitá spoždění, eh, eh, které eh, v platbách znamenaly v minulém roce až 30 miliard. Děkuji, prosím vás všechny, abyste dodržovali řečnickou dobu. Dobrý den, pane komisaři, pane ministře. Náš trh vytváří nerovnosti, to víme. Kapitál eh, prostě chce udělat více zisku za méně času a zatím vzniká pak průmyslový, ekonomický eh, pustý prostor, eh, problémy našich pracovníků, zejména mládeže. Některé země, například Lotyšsko, Bulharsko, Rumunsko, Litva, utratili 15 až 20 svého obyvatelstva. To je hrozné. A také vidíme, co se děje s Caterpillarem, ArcelorMittalem, automobilovým průmyslem v Belgii. Myslím na Gang například. A tady, tady evropský rozpočet by mohl být jistou náplastí, která trochu pomůže. Eh, jsou peníze, máme rozpočtové eh, rezervy eh, a máme také samozřejmě naléhavou sociální situaci, ale vy to nechcete použít. Jak někteří říkají, prostě ty počty, ty součty nejsou dobré. To je třeba udělat jinak. Děkuji vám. Děkuji mnohokrát. Jménem nezařazených paní kolegyně Rýsmok. Děkuji mnohokrát. Od 18. století se říká, že by neměly být daně bez reprezentace. Já srdečně doufám, že toto je má poslední příležitost eh, prohovořit v této demokratické fasádě, kterou je tato poslanecká sněmovna a věřím, že tento historický princip bude respektován. Pakliže Spojené království tuto technokraci opustí v blízké budoucnosti, je naprosto nemyslitelné očekávat, že britští daňoví poplatníci by i nadále platili za iniciativy, nad kterými nemají vůbec žádnou kontrolu. V roce 1990 jeden bývalý britský premiér řekl, že předseda komise pan Delor eh, řekl panu Delorovi ne, ne a ne. A byla to pravda. Eh, jednalo se tehdy o další integraci a já říkám to samé k rozpočtovým příspěvkům po té, co odejdeme. Často ignorovaní eh, voliči národních států, které sestavují dohromady Evropskou unii a eh, ti, kteří z EU odejdou, nesmí být takto vykořišťováni. Voliči z East Midlands chtějí respekt. Já chci, aby byla respektována hlavně demokracie. Děkuji vám. Děkujeme. Ráda bych všem připomněla, abyste respektovali řečnickou dobu. Prosím pěkně, je to vždy minuta, ano? Pan Herbst za EPP. Děkuji. Dámy a pánové, mně připadá vyloženě humoristické, že někdo, kdo z toho parlamentu odchází, by nás měl označovat jako nedemokratické. Dámy a pánové, jde o rozdělování peněz? Ne, jde o evropskou přidanou hodnotu. To musíme členským státům opakovat. Máme spoustu příkladů, které tady zazněly. Connecting Europe Facility, Horizont Evropa a tak dále. Jde o to, jak se ty peníze rozdělují. Je lepší, aby se rozdělovaly na evropské úrovni než na národní úrovni. Jeden příklad. Galileo. Nemyslím si, že by Finsko například samotné zvládlo takovýto satelitní systém vytvořit. Eh, mimo jiné, po Brexitu se tohoto projektu Britové chtějí dále účastnit a dává to smysl. Bohužel nedává vůbec žádný smysl, aby poté, co se eh, do toho projektu investovaly miliardy, se škrtaly miliony a celý ten projekt šel do kopru, jak se říká. Eh, a takovýchto příkladů máme další celou řadu. Druhý předpoklad, kterého musíme jako parlament dbát, je tento. Nesmíme v pondělí eh, říkat na zemědělské debatě něco jiného, než budeme v úterý říkat na debatě o rozpočtu. Hovoříme o vzdělávání, proto je potřeba, abychom podporovali ehm, například vzdělávání v Palestině třeba, ale nesmíme tam podporovat antisemitismus a související složky. Takže prosím pěkně, eh, když tvrdíme jeden den něco a druhý den něco jiného, tak bychom se sami měli chytit za nos a přestat s tím. Děkuji vám mnohokrát. Slovo má kolega Bědroň za SAD. Vážená paní předsedkyně, pane komisaři, 513 milionů Evropanů, Evropanek, obyvatel Evropské unie, opětovně čekají na další evropský rozpočet. Opětovně počítají s tím, že hodnoty Evropské unie, o kterých se zmínil předřečník, ale zároveň konkrétní závazky, na kterých jsme se domluvili, budou realizovány. A že my politici, kteří rozhodují o budoucnosti Evropské unie, se budeme držet těchto našich priorit. A opětovně, bohužel, bohužel budou opět zklamáni. Ty priority, které jsme vybrali, hodnoty, které jsme měli bránit, bohužel opět nebudou realizovány. Je mi nesmírně líto, že musím říci, že v tomto rozpočtu opětovně chybí finanční prostředky na boj proti klimatické katastrofě, ne změnám, ale katastrofě v Polsku, země, kterou zastupuji, právě z tohoto důvodu umírá 45 tisíc lidí. To znamená, jako kdyby každý rok mm, vlastně zaniklo v Evropské unii město střední velikosti. Opětovně nám v tomto rozpočtu budou chybět prostředky na vyrovnávání příležitostí mladých lidí. Jsou zde regiony, kde nám chybí kde, nemá, kde máme 45% nezaměstnanost mladých lidí. Včera jsme hovořili o radikalismu, kde se rodí. No právě z těchto důvodů, právě proto bych rád apeloval na to, abychom vytvářeli rozpočty, které budou vyrovnávat příležitosti a ne naopak. Děkuji vám. Děkuji. Pan Torvalds má slovo na Zariňu. Ärade Frutalman. Děkuji. Pro, pro. rees Jestli dovolíte, rád bych řekl, že následující citát. Lidé v kolonii v 18. století hovořili následovně žádné zdaňování bez reprezentace. Proč to řekli? Protože britský parlament je zdaňoval tenkrát. Vy byste si měli spíše ověřit vaši vlastní historii. Takže a nyní zpět k mému rodnému jazyku, ke švédštině. Když jsem před sedmi lety. Přišel do Evropského parlamentu, snažil jsem se pochopit evropský rozpočet, vidíme zde závazky, sliby a postupně Vidíme deficit, který v posledním rozpočtovém období jsme museli nějakým způsobem zvládnout. To je v podstatě to klíčové, co musíme zvládnout v rámci finského předsednictví a já skutečně doufám, že minister Petikainen chápe, jak nesmírně komplikovaný je tento rozpočet a že pochopí rovněž, že potřebujeme trošku více finančních prostředků. Děkujeme, pane kolego. Je zde na vás otázka podle modré karty od paní rýsmok. Chcete odpovědět? Ano, výjimečně eh, tu modrou kartu akceptuji. Děkujeme. Takže prosím eh, paní poslankyni, aby pamatovala na to, že má 30 sekund. Děkuji za přijetí otázky a díky za eh, lekci z dějin ve smyslu, že eh, neznáme své vlastní dějiny. Ráda bych připomněla, že v roce 1776 američané rozhodli, že jsme tak nereprezentativní pro jejich nejlepší zájem a eh, jakoukoliv reálnou demokracii. Zeptejte se na něco, říká paní předsedkyně že se rozhodli odejít. Můžete rozporovat koncept, že Amerika od té doby, co opušti, opustila tuto nedemokratickou unii, prospívala nebo neprospívala? Ano, v poslední době si čtu pro své poveselení tweety pana Trumpa. Nejsem si tak úplně jist, že vzkvétají a prospívají. Děkuji. Děkujeme vám. Kolega Darre má slovo za ID. Děkuji mnohokrát, paní předsedající. V této diskusi řešíme jednotlivé položky v rozpočtu a využívání v příštích letech peněz evropských daňových poplatníků. Evropská komise ehm, hovoří o solidaritě, sociální inkluzi, osobách s postižením. Ale čísla říkají něco jiného. Například, co se týká programu Erasmus, tam se hovoří pouze o procentech, nikoli o číslech. Na období 2014 až 20 rozpočet na Erasmus byl rozpočet 14,7 miliard, přičemž eh, pro sociální inkluzi osob s postižením bylo, šlo nějakých necelých 60 milionů, eh, eh, milionů euro což bylo zhruba procento celkového rozpočtu. Podívejme se na analýzu víceletého programu 2020 až 2027. Rozpočet pro Erasmus předpokládá 30 miliard euro, 500 milionů euro na sport. Podíváme-li se na výpočty, tak vidíme, že procenta na sport a inkluzi e, osob s postižením je 1,8 e, celkového rozpočtu. Nevím, jestli evropští občané si myslí, že na tomto základě je komise solidární. Musí za nás mluvit, eh, mluví za ní slova, často ne však fakta. To bychom měli změnit. Děkuji vám za pozornost. Děkuji vám mnohokrát, pan Tošenovský za ECR. V rámci výboru ITRE se dlouhodobě věnuji dvěma agenturám

Děkujeme. Pan Bullock za nezařazené. Madam President, EU... E Paní předsedající, evropský rozpočet pro následující rok očekává 13 miliard liber v roce 2020 Ovšem již poslední tři roky v podstatě vlastně uplynuly od hlasování o odchodu EU, eh, Velké Británie z EU. My jsme eh, bohužel se zavázali k tomu, že budeme přispívat nadále v roce 2020, i když zde nebudeme reprezentováni. Zále jsou zde závazky, pokud jde o Evropskou investiční banku, která představuje stovky miliard eur, pokud by teda k tomu skutečně došlo. Navrhovaná smlouva rovněž rozděluje Velkou Británii eh, v Irském moři eh, celní unii. Toto je v rozporu se závazky naše, naše vlády, pokud jde o přístup v podniků Severního Irska na tento trh. My už jsme skutečně znechuceni touto situací. My jsme hlasovali, že odejdeme, ať už je to Theresa May nebo eh, Boris Johnson, jejich návrhy neprojdou parlament, parlamentem. To znamená, že potřebujeme skutečný Brexit a pouze poté rozhodnutí 17,5 milionů našich lidí bude implementováno a demokracie bude respektována. Děkuji. Děkujeme. Pan Ressler má slovo za EPP poštovana podpredsednice proračun je. Eh, děkuji vám, paní předsedkyně. Rozpočet to je taková kouzelná substance, eh, která má naplnit eh, politické cíle a realizovat je. A kromě investic do modernizace Evropy bychom neměli zapomínat také na regionální, rovný regionální rozvoj všech evropských regionů. Minulý rozpočet eh, víceletého finančního rámce má naplnit očekávání eh, voličů a má to také odpovídat eh, potřebám v oblasti klimatických změn, technologických potřeb. Také Erasmus Plus je velice úspěšný program Evropské unie. Potřebujeme další podporu podnikatelů a potřebujeme podporovat inovaci, výzkum a také musíme zvýšit naši bezpečnost a čelit výzvám migrace. Tímto rozpočtem musíme dále budovat silnější Evropu, opírající se o větší solidaritu. Je to pro budoucí generace. A nesmíme zapomínat na úspěšné politiky minulosti a és demokraták. Děkuji. John Howard za SAD. Uh, Děkuji, těším se na vyjednávání o rozpočtu, kde bude komise fungovat jako skutečný upřímný mediátor a na konci budeme mít jasně dokumentovanou dohodu ke konci tohoto roku, kde se naprosto jasně řekne, co je co protože je naprosto zásadní, aby rozpočtové orgány dobře spolupracovaly. Ale hovořme jasně, o čem že to tady vlastně mluvíme v tom rozpočtu. V rámci víceletého finančního rámce se unijní rozpočet snížilo 3,5% v reálných číslech. Je to ekvivalent tedy méně než 1% hrubého národního důchodu. Veřejné výdaje ve Spojeném království je 39%, tedy evropský rozpočet je 1 čtyřicetina veřejných výdajů Spojeného království, protože jsme dosáhli daleko více společně, než čeho bychom mohli dosáhnout jako členské státy. Je potřeba podpořit výzkum, inovace a investice do těch oblastí, které nás nasměrují jako moderní zelenou ekonomiku, která dokáže řešit budoucnost a a klimatickou změnu. Je to 10 centů na osobu a týden. To si myslím, že by si zasloužilo. Děkuji. Děkujeme mnohokrát kolega Katajn, kolegyně Katajnen za Renew. Kiitoksia puhemies. Me tiedämme kaikki. Děkuji vám, a paní předsedkyně. Víme, jaké tady jsou rozpočtové tlaky na příští rok eh, a také eh, budoucího víceletého finančního rámce. Je třeba zajistit, aby Brexit a další tlaky eh, nebyly promítnuty pouze do oblasti zemědělství. Potřebujeme mít trvalé udržitelné zemědělství a kvalitní potraviny také do budoucna je třeba, aby tady fungovaly náležité eh, podmínky. Je velmi důležité, aby Evropský eh, parlament neprováděl škrty v zemědělství, nepodpořil škrty v zemědělství pro budoucí finanční období. To znamená, že eh, opravdu rozumně odhadneme, jak budeme přiměřeně muset zvýšit trochu příspěvky Eh, tak, aby to bylo eh, přiměřené. Děkuji kolega Krách eh, za ID. Děkuji, dámy a pánové, to, co zažíváme, je, že Evropa ztrácí oproti dalším prosperujícím oblastem světa. Tvrdíme, že máme prosperující zemědělství a my se tady hádáme o to, zda bychom měli dát více peněz na podporu nelegálního překupnictví lidí na středozemním moři a e, na klimatické e, otázky, jejichž účinnost je při nejlepším sporná. Jde o to, abychom se sami ze, sebe zeptali, co přinášíme Evropanům. A rozhodně to, prosím pěkně, není debata, jakým způsobem budeme vydávat peníze na ideologické projekty. A nejde ani o zemědělské dotaze, dotace, které eh, dokládají pouze to, že Evropa neznamená lepší život, pouze více byrokracie a více vzdálení producentů a spotřebitelů. Musíme se poučit v tom smyslu, že tady v těch institucích je něco zásadně špatně a že bychom měli začít bojovat za naši legitimitu. Měli bychom být připraveni zásadně uvažovat o tom, že nelze se zaměřovat pouze na naši ideologii, musíme se zaměřovat na zdraví lidí, na suverenitu a na odpovědnost místních samozpráv tento návrh rozpočtu toto vůbec neodráží, ale musím uznat, že rada je tomu ideálu blíže než tento parlament. Děkuji. Děkuji vám mnohokrát. Je tady otázka podle modré karty z frakce Renew. Přijímáte? Ano? Prosím, paní kolegyně, máte slovo. Paní Gamon. E, děkuji. Mohli byste prosím konkretizovat, jaká opatření v boji proti změnám klimatu podle vašeho názoru nemají účinnost a proto pro nás nejsou rozpočtově relevantní? Děkuji. Prosím, pane kolego, o odpověď. 30 sekund, ano? Ano, děkuji. Otázka změny klimatu je otázkou, na kterou Evropa samotná nemůže odpovědět. Pokud bychom my zítra v Evropě eh, přestali s emisemi byť toho posledního gramu CO2, eh, nestalo by se vůbec nic. Eh, otázka tedy je, proč děláme něco, že i když to děláme, tak to nemá vůbec žádný dopad, protože USA, Čína, Indie a mnoho dalších na celém světě budou namísto toho prosperovat tím, že se takovéhoto procesu nezúčastní. Je to politika symbolů na úkor rodin, eh, pen, dojíždějících pracovníků a pracovníků obecně. Pro takovouto politiku porozumění nemám. Eh, děkuji vám mnohokrát, kolega Brudžinsky. Bardzo dziękuję. Děkuji. Děkuji, paní předsedkyně. Páni ministři, pane komisaři, mnoho z předřečníků se zmiňovalo o Konfuciovi, někteří hovořili o Aristotelovi, hovořili o křesťanských hodnotách. Dále to byl boj proti antisemitismu, boj za čisté klima, Ovšem já si myslím, že bychom spíše měli hovořit o svatém Dionýzovi. Je to takové divadlo, komise něco navrhuje, rada je proti, Evropský parlament to vrátil. Já si myslím, že hlavním slovem by měl být kompromis. A měli bychom věnovat pozornost jednomu aspektu tak jak ostatní kolegové EKR již se o tom zmínili, abychom v tomto divadle nepřekročili určité časové termíny, které by znamenaly takové ztráty eh, finančních prostředků našich obyvatel, jaké jsme viděli v minulém roce, tak abychom v tomto divadle se mohli připravit v rámci tohoto roku na další víceletý finanční rámec a připravit takový projekt, který v očích našich obyvatel obstojí, budou věřit, že je skutečně zastupujeme. Děkuji. Kolega Furore za nezařazené. Grazie. Grazie, Děkuji mnohokrát, paní předsedající škrtání, eh, zbytečných výdajů, více peněz pro občany. To jsou klíčová slova rozpočtu na rok 2020, který má efektivním způsobem využívat náš rozpočet. Hnutí pěti hvězd toto podporuje, eh, ale chce více peněz pro zemědělce, pro výzkum a malé a střední podniky. Je potřeba zaměřit se na budoucnost a z toho důvodu by se nám více líbila vyšší míra odvahy v identifikaci programů, které fungují a těch, které občanům nic nepřinášejí ty programy, které přináší přidanou hodnotu, to jsou ty, které je potřeba podporovat a dále e, financovat. Je potřeba zvážit, kde vezmeme peníze. Je potřeba seškrtat byrokracii, je potřeba snížit platy europoslanců a komisařů. E, vzhledem k tomu, co se děje v Turecku, je také potřeba zablokovat fondy na přidružení a e, nefinancovat nikoho, kdo je proti nám. Občané se na nás dívají, pojďme dostat slibům, které jsme jim dali. Děkuji vám mnohokrát. Kolega Christoforu. E, děkuji. E, my patříme k těm, kteří pevně věří v Evropu a přejí si Evropu silnější. Podporujeme Evropskou unii. Naše vize je vize Evropské unie, která bude mít sociální charakter, charakter bezpečný, bude eh, poskytovat určité jistoty, silnou Evropu, hrdou Evropu. A tomu musí odpovídat také silný rozpočet. Bez silného rozpočtu eh, to nebude existovat eh, pokud bude rada stále snižovat finanční prostředky, které jsou zapotřebí, ten počet bezpečnosti, který Evropa má dávat, eh, má se stavit proti všem těm, kdo na Evropu útočí, kdo Evropu podrývají. Proto potřebujeme více finančních prostředků na Horizont 2020, na Erasmus+, na malé střední podniky, pro zemědělce, eh, pro všechny ty eh, v Evropské unii, kdo potřebují pomoc i mezi běžnými občany. Takže Evropská unie tady musí lépe pomáhat občanům. I v mé malé zemi na Kypru eh, Evropská unie, evropský rozpočet eh, nemohou podporovat země, které podrývají lidská práva, právní stát, které jsou agresivní. Tady mám na mysli především Turecko v roce 2019 takováto Evropská eh, unie tady samozřejmě uznává rovnost mezi pohlavími, což je mm, podmínka sine qua non a e, ti, kdo nerespektují e, tyto hodnoty, ti musí zaplatit za to příležitou příslušnou cenu. Děkuji komisaři Ettingerovi za velkou práci, kterou odvedl, abychom měli silný rozpočet. E, jistě tady může spolehnout na podporu parlamentu. Děkuji. Jako další má slovo paní Gamon z Renew. Ano, u rozpočtu na rok 2020 nejde o nic méně než o naprosto zásadní a důležité projekty pro budoucnost Evropy. Příští rok bude rozhodující pro naše společenství. Jde o vzdělávání a evropskou soudržnost, která je reprezentována programem Erasmus. Každé euro zde je euro dobře investované pro naši budoucnost. Jde o digitalizaci, výzkum rakoviny. To jsou všechno témata, která se Evropanu týkají každodenně. Jde o silnější spolupráci v oblasti bezpečnosti a v oblasti justice. Jde také o boj proti změnám klimatu a boj s existenčními e, změnami, které to znamená. Zásadní projekt pro příští rok bude také konference o budoucnosti EU. Každý týden vidíme víc a víc, že je potřeba naléhavě reformovat instituce Evropské unie tak nějak už eh, nejsou aktuální. A my nechceme, aby Evropa nebyla aktuální a proto ji musíme změnit. Mělo-li by dojít k tomu, že členské státy znemožní větší investice, byl by to fatální signál pro Evropany, eh, pro mladé lidi i pro budoucnost. Evropa musí plnit své úkoly do budoucna a k tomu potřebuje náležité prostředky. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Eh, slovo má kolega Čarnecký, ECR. Paní Vážená paní předsedající, pane komisaři, pane ministře, dámy a pánové. Parlament. Evropský parlament má mnoho negativ a vad, ale zároveň jednu pozitivní vlastnost. Snaží se o vždycky větší rozpočet. Rada má mnoho pozitivních charakteristických čet, ale jednu vadu a to, že chce škrtat rozpočet. Kompromis je proto potřebný, ovšem země Evropské unie, které jsou bohatší, by měly cítit eh, větší empatii vůči těm zemím, které historicky nebyly tak dlouho v EU, aby vybudovali dostatečné bohatství své země. My za EKR chceme podporovat především nejdůležitější politiky soudržnosti, společnou zemědělskou politiku, ovšem stávající rozprava je takovou předpovědí toho, co nás čeká v následujícím roce. Hovořit o rozpočtu pro rok 2020 až 2007, čili o víceletém finančním rámci. Děkuji. Jako další kolega Dobny nezařazení. Rozpočtový eh, výbor pro rozpočtovou kontrolu nám řekl, že 4 miliardy eur v roce 2020 eh, budeme muset ještě utratit a že 720 milionů jsme ztratili v předchozím roce. EU v podstatě není schopná popsat detailně, kde je těch 85 milionů eur, pokud jde o zahraniční pomoc. Je to šokující, dověděl jsem se od orgánů, které prováděly audit, že mm, je tam skutečně, je tam, jsou tam obrovské problémy, pokud jde i o korupci. Rok 2020 a jeho rozpočet před námi leží a přesto, že nás čeká Brexit, je zde další návrh asi 168,3 miliardy R, které chceme utratit na výšení o 3,9 miliardy proti roku 2019. To je opravdu šílené. Myslím si, že už konečně by naše veřejnost Eh, měla dostat skutečné informace, pokud jde o transparentnost tohoto rozpočtu. Zdá se, že nemůžeme věřit Evropské unii, pokud jde o DPH, eh, pokud jde o naše vlastní prostředky. Žádná garance, skutečně. Nikdo by nepodpořil takový rozpočet, možná Mickey Mouse. Děkuji. Děkuji, prosím, nasaďte si sluchátka, nasaďte si sluchátka, pane kolego.

vy absolutně neznáte fakta. ukažte mi a řekněte mi teď konkrétně odpovězte na otázku kde je osmdesát milionů zmíněných že se ztratily z evropského rozpočtu kvůli korupci. ukažte mi přesně to místo kde to je jinak jsou to pane kolego bych řekl spíš taková volební eh, eh, prohlášení směrem k vašim voličům. Máte slovo na odpověď 30 sekund, prosím pěkně. Přesně 30 sekund. Um, Ty peníze nebyly dohledány a bylo to přesně rozepsáno v auditní zprávě. Pokud nemáte tu zprávu, mohu vám poslat odkaz, nebo si dáme skleničku a probereme to tam. Eh, děkuji. Děkuji. Jako další pan Sarvama the People's Party. Za EPP. Arvoisa puhemies, suuret kiitokset ensinnäkin raporttöön. Eh, děkuji vám. Eh, děkuji zpravodajkám i eh, komisaři Ettingerovi za práci na rozpočtu. Rozpočta to je přidaná hodnota a e, měla by se projevit v členských státech i u občanů Evropy. A e, by tady vlastně bylo možné násobit hodnoty. To je fakt. A teď je těžké e, rozumět radě. Předsednická země v radě navrhuje škrty v rozpočtu o 1,5 miliard eur. Nejvíce nepochopitelné pro mě je, že se škrtá v programu Horizont 2020. A také otázka flexibility. Tady dalších, další škrt 300 milionů. Eh, jak chceme budovat budoucnost Evropy, když budeme provádět takovéto škrty? Připomeňme si, že eh, předsednictví dostalo od komise zprávu, sdělení, které se týká eh, rozpočtové disciplíny. A tak by vlastně bylo jednodušší hájit ty škrty, ale já myslím, že naopak To je tedy také otázka na radu, na předsednictví. Proč škrtáte tolik právě v horizontu? Děkuji. Jako další má slovo kolega Garikáno Zreňů. Země se mění, svět se mění a my eh, musíme eh, reagovat na tyto změny. Bohužel rada tady navrhuje škrty. Škrty v přímo klíčových eh, vět, věcech. A takové změny, které probíhají, ty mají pak velké dopady na občany. Jsou to například klimatické změny a další jevy. A my musíme reagovat na ten stále více se digitalizující svět. Musíme pomáhat vědě, rozvoji, vývoji a rozpočet, který před předkládá parlament, eh, návrhy, které předkládá komise, eh, ty toto berou všechno v úvahu. Rozpočtet eh, počítá s většími investicemi, více do Erasma, více do Horizontu 2020, což jsou klíčové oblasti pro Evropskou unii. Také daleko více prostředků mají do boje proti klimatickým e, změnám. A také e, je tady rozpočet, který má reagovat na potřeby e, občanů explicitním způsobem. Právě proto budeme hlasovat pro tento parlamentní návrh. Děkuji vám mnohokrát. Jako další má slovo kolega Overhard Nielsen za nezařazené